zahraničních věcí a bezpečnosti k situaci v Moldavsku. Takže to je zase stejný region eh, na Kavkaze. A takže nyní dávám slovo eh, panu komisaři Chrostasi Silja eh, Nidesovi. Děkuji. Moldova. Děkuji ještě jednou. Situace v Moldavsku. Vážení kolegové, je to poprvé, co se Moldavsko dostává opět na pořad jednání plenárního zasedání o ratifikaci asociační dohody před rokem. Od té doby se odehrálo několik událostí, včetně parlamentních voleb v listopadu 2014 a také eh, následně se vystřídaly dvě vlády, které nezůstaly u moci dlouho. Všichni jistě sledujete vývoj v Moldavsku velmi pozorně konkrétně hlavně v eh, případy hospodářské kriminality, které představují až jednu miliardu dolarů. A samozřejmě také eh, tedy jednu miliard, milion, jeden milion dolar, miliard dolarů, což představuje 12 HDP té země. Eh, a to také vyvolalo samozřejmě protesty, demonstrace a to kulminovalo tedy eh, také ve velké demonstraci v Kešiněvě. A velký bankovní skandal byl právě také eh, středem zájmu eh, demonstrujících Kešiněvě. A ti požadovali trvalou vládu, trvalé udržitelný postoj vlády a také potírání korupce, která má být skutečně rozhodně trestána. Nicméně i před s to, že poklesla intenzita těchto sporů s očekáváním politického vývoje, tyto protesty stále trvají a protestující žádají odstoupení prezidenta, propuštění eh, státního zástupce nejvyššího a také eh, ředitele protikorupčního centra. A žádají také, aby bylo vypsáno referendum o přímé volbě prezidenta. Eh, události z poslední doby konkrétně zatčení eh, bývalého premiéra Filenta, ke kterému došlo 15. října, a také následné propuštění prohlášení nedůvěry vládě 29. října dramaticky ukazují, jak rozdělená je společnost a politické strany, eh, které byly dosud koaličními partnery. EU e by neměla mít za úkol zasahovat do vnitřních záležitostí svrchované země. To je samozřejmě na politických silách Moldavsku, aby odložili stranické zájmy stranu a zaměřovali se na dobro vlastní země. Je na nich, aby učinili správné politické volby, aby brali v úvahu blaho svých občanů aby se snažili modernizovat zemi a umožnili hospodářský růst. To jsou politické volby, které si přeje Evropská unie a které je připravena aplikovat. Budeme i nadále volat po dialogu mezi stranami, abychom hledali trvale udržitelné řešení současné vládní krize a budeme se snažit také plnit neodkladné potřeby. Doufáme, že nová vláda bude prioritně usilovat o realizaci nezbytných reform. S tím, že současné partikulární zájmy a praxe zemi velmi škodí, mají podstatné negativní dopady na každodenní život občanů. Moldavská společnost očekává, že tyto úkoly budou řešeny neodkladně a se vší vážností. Právě toto bylo poselstvím eh, zasedání asociačního výboru pro EU Moldavsko, který se sešel 21. a 22. září. A také si uvědomuji eh, eh, výměny názorů které proběhly mezi výborem FED a představiteli Moldovska minulý týden. Musíme si také připomínat a připomínat to našim partnerům, že naše podpora je podmíněná. A to je podmíněná tedy implementací klíčových a podstatných politických reform. A to by mělo přispět nejenom k obnovení důvěry občanů, ale také k vytvoření odolnějšího státu, který zajistí demokratické a stabilní prostředí mimo jiné i pro podnikání. Jakákoliv nová vláda samozřejmě bude muset řešit eh, úkol eh, mezi prvními úkoly, tedy které bude muset řešit eh, právě problematiku hospodářské kriminality v bankovnictví a cílem by mělo být eh, navrácení odkloněných fondů, protože moldavská společnost očekává, že nová jak vláda, ať už bude jakákoliv, přijme eh, neodkladné a účinné kroky proti korupci a bude samozřejmě pokračovat také v reformě bankovního sektoru, sektoru justice a současně také veřejné zprávy. Samozřejmě Moldavsko se nachází ve složité hospodářské a finanční situaci a bude potřebovat podporu Mezinárodního měnového fondu. A to bude znamenat splnění určitých podmínek, konkrétně v tarifech za energie, restrukturalizaci bankovního sektoru a také e, řízení Národní banky. To jsou také zásadní předpoklady pro možné eh, poskytnutí rozpočtové podpory z rozpočtu EU a také pro implementaci naší ambiciozní asociační dohody. Domnívám se, že situace, jak jsem již popsal, odráží stávající problémy politického systému, které tam můžeme pozorovat, a také e, velký rozpor mezi politickým e, systémem na straně jedné a společností na straně druhé. A právě proto musíme spolu s Evropským parlamentem e, usilovat o splnění těch předpokladů, které jsem zde popsal. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji vám. Takže nyní zástupci jednotlivých frakcí, takže první za EPP bude hovořit předseda EPP Elmar Brok. Dvě minuty, máte slovo. Thank you very much, President, uh, dear ladies and gentlemen, dear colleagues. Děkuji, pane mm, předsedo, pane komisaři. Herr Kommissar, Sie haben in der aktuellen Beschreibung Váš popis eh, situace v Moldavsku je samozřejmě správný a odpovídá reálné situaci. Eh, musíme si připomenout, že to byly proevropské strany, které těsně v těch posledních volbách získaly většinu, ale od té doby nebyly sto si získat důvěru občanů, spíše naopak. A ani nebyly sto splnit cíle, které si po volbách stanovili. Modernizace, boj proti korupci, eh, v ničem z toho nepostoupili. Na druhou stranu je tady řada osobností v těchto stranách, které by pořád eh, chtěly pokračovat eh, s jejich programem a v plnění těchto cílů. A my bychom teď měli podpořit eh, tyto členy těchto proevropských stran, aby na tom trvali, aby vznikla odpovědná vláda. Na tom by se měly podílet také eh, evropské politické strany, které eh, s nimi spolupracují, aby jim pomohly ten proces zorganizovat tak, aby Moldavané mohli eh, učinit ta důležitá rozhodnutí, například toho, jakou vládu chtějí mít a potom je musíme nabídnout naši spolupráce za předem stanovených podmínek ale je také potřeba pohnat k zodpovědnosti všechny, kteří se podíleli na tom neblahém eh, dosavadním vývoji. Teď už není žádný čas na nějaké stranické hry, které eh, se tady odehrávaly v minulosti, nebo uplatňování osobních zájmů. Teď eh, je skutečně okamžik, aby všichni začali jednat v zájmu moldavského lidu. A já doufám, že ty rozhovory, které v těchto dnech probíhají, povedou k těmto eh, rozhodnutím a k těmto závěrům. A nemělo by to stroskotat na nějakých osobních rivalitách, protože ta jiná alternativa je mnohem horší. Děkuji vám, pane Broku. A teď za SAD pan Krista, na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedající pane komisaři, před rokem se setkal Evropský parlament, aby ratifikoval asociační dohodu. A tím eh, uznal úsilí moldavských úřadů bylo dosaženo podstatného pokroku a ratifikace byla uznáním za tento pokrok. Moldavsko byl v popředí zemí východního partnerství, byl to skuteč, byla to skutečná success story. A když hovoříme dnes o Moldavsku, tak to není, abychom oslavili první výročí od ratifikace. Řekněme to upřímně, není co slavit. Za posledních 12 měsíců jsem se setkal s čtyřmi premiéry a přichází na scénu pátý předseda parlamentního výboru byl zatčen pro bankovní podvody a celkové ztráty představují jednu miliardu dolarů. To je téměř 50 HDP Moldavska a Moldavané potřebují jasné kroky kroky ze strany politické reprezentace mnohem víc než kdykoliv dřív. Zatím politické strany nenabízí novou exekutivu. Situace v Moldavsku je smutná. A a to nejenom proto, že Kenšiněv neplní své sliby, pouze nás stále zklamává. My bychom se měli vyhnout pokušení, podlehnutí pokušení pro eh, eh, občany Moldavska, protože ti si zaslouží naši podporu a budeme stát při nich víc než kdykoliv dřív. Moldavská politická reprezentace prostě před občany selhala a to nám dělá velké starosti. Politický proces je nepředvydatelný, politická situace eh, je v trvalé nestabilitě, v chronické krizi. A to znamená jednu věc. Potřeby obyvatel nikdo neřeší, reformy nikdo neuplatňuje a za všechno platí občané. Moldavsko potřebuje odpovědný přístup politických vůdců, Moldavsko potřebuje transparentní instituce, a Moldavsko potřebuje politickou reprezentaci, která by si získala důvěru občanů. Nová exekutiva, která pod podpořila ambice asociační dohody, která by dokázala aplikovat reformy, eh, by mohla uspět. Tedy právní stát, reforma justice, tvrdý eh, boj s korupcí a také pohnání k odpovědnosti těch, kteří za to mohou. To je poslední šance pro končící vládní koalici. Je to poslední šance pro končící koalici. Eh, termíny už vypršely a už není žádná alternativa. Je potřeba pokračovat v naplňování reform. Eh, Moldavané to cítí, my to vidíme. Nastal čas, aby to vyslyšela i politická reprezentace. Děkuji. Pane kolego, a nyní za liberály pan eh, za EKR pan Belder. Děkuji, pane předsedo. Já jsem mm, v Moldavsku byl poměrně nedávno. Máme s nimi asociační dohodu, tak jsem tam jel jako člen delegace z Evropského parlamentu což je celkem přirozené, ale málo kdy jsem viděl tak zoufalou situaci jako v Kišiněvě. Ptal jsem se našeho velvyslance, jestli existují nějaké politické alternativy eh, k stávající politické garnituře a on řekl, že ne. A současně tento politický debakl může také poškodit pověst Evropské unie, protože my jsme politickými přáteli. My můžeme říci, že dnes tam existuje skutečná krize důvěry a my si musíme položit otázku, eh, s kým se spojíme. To je důležitý eh, aspekt. V mojí zemi existují křesťanské nadace, které tam působí už e, řadu let e, v této jedné z nejchudších zemí Evropy, ale je třeba také klást si otázku s tím, že to tedy spolupracujeme. A nyní za liberály kolega Petra Austřevičius. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, před rokem, když jsme hovořili o Moldavsku, eh, jsem jako zpravodaj eh, vzpomínala to, že jsem jmenoval v Moldavsku jako jednoho z lídrů eh, mezi zeměmi východního partnerství Moldavsko bylo první zemí, která eh, se v rámci Schengenu mohla dočkat eh, bezvízového režimu. Dohoda eh, o volném obchodu začala fungovat velmi rychle a obchod rostl. Moldavsko dostalo všechny politické nástroje, které Evropská unie k dispozici má, aby se posílila cesta k evropeizaci. Není nic víc, co bychom ještě jako EU mohli pro Moldavsko udělat. Nicméně pak se situace začala zásadně zhoršovat den za dnem. Bezprecedentní bankovní skandál, který nebyl eh, dosud vyšetřen, jasné důkazy o korupci eh, přes všechny politické vrstvy a segmenty a nevidíme žádnou viditelnou snahu proti tomu bojovat. Eh, reformy jsou ve slepé uličce, řekněme si to jasně, nepřekvapuje nás to, jak se vlády mění rychle jako roční období. A v takovéto situaci by bylo eh, eh, logické vidět, jak lidé vycházejí do ulic. Otázka však zní, kdy toto napětí vybuchne. Dnes s politováním říkám, že e, z předního místa se Moldavsko e, stalo symbolem chaosu, politického chaosu. Apelujeme na politické elity v Moldavsku. Probuďte se, je nejvyšší čas. Začněte uh, ukazovat, že cítíte politickou odpovědnost vůči svému lidu, vůči lidem, kteří si zaslouží žít v Evropě uh, a žít jako Evropané. Děkuji. Eh, on... Děkuji. A teď za GUE NGL pan Helmut Scholz má slovo. Na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Během sedmi let čtyři volby, pět změn vlád, neobsazené státní funkce, eh, zrůstající korupce, Myslím si, že eh, tato fakta jsou nepopiratelná. Eh, byl to někdejší vzorový žák eh, východního partnerství, teď se ale dostal pod vládu oligarchů. A v čem je ten problém? Moldavsko, v Moldavsku se to zase tolik nezměnilo. Podobná situace tam byla už nějakou dobu, ale nikdo to prostě nechtěl vidět. Víme, že elity jsou velmi skorumpované a eh, bez, eh, přesto bez eh, vnější pomoci si tento stát sám neporadí. K čemu slouží všechny ty opakované volby, když se potom vlády neujme, neujmou zodpovědní politice, ale pořád je stejný. Stejně to tak to platí i pro sektor justice, který je nadále nereformovaný. A víme, že velmi dlouho eh, eh, lidé demonstrují proti tomu, že mnozí politici jsou dlouho vyšetřovací vazby bez toho, aby kdy bylo vzneseno obvinění. Měli bychom tedy eh, se zabývat i morální integritou těch hlavních politických stran, nejenom jejich slovy. A měli bychom je poslat podle toho, jak jedna jiné, jaké programy prohlašují. Měli bychom usilovat o spojenectví s Moldavskem a musíme vyzvat komisi k tomu, aby eh, se prosadila dodržování té asociační dohody, která byla odepsána, tak eh, jsou aspoň očekávání moldavských občanů. Um, on behalf, uh... A nyní za zelené Paní Hautala. Jeden a půl minuty. Děkuji vám, pane předsedo. proběhla eh, velice závažná výměna eh, průzkum veřejného mínění. Pouze 39 respondentů hlasuje, by hlasovalo pro vstup Moldavska do EU, zatímco vstup do Eurazijské hospodářské unie preferuje 43 dotazovaných v průzkumu do značné míry to představuje výsledek situace, kdy už má veřejnost plné zuby Evropské unie. Proč? Protože Evropská unie se používá k zakrytí velmi špinavých praktik každodenní politiky a je proto nesmírně důležité, aby si dnes dvě evropské rodiny, EPP a sociální demokrat, připomněli a uznali, že také nesou odpovědnost za tuto situaci a musí využívat vlastních kontaktů eh, s kolegy v Moldavsku, aby vysvětlili, že tady eh, už není možné v tomto stavu pokračovat nesmí panovat beztrestnost v tom hrozném bankovním skandálu. Je velmi těžké si představit, že 15% HDP tak chudé země eh, bylo vytunelováno eh, a skončilo v soukromých kapsách. A musíme tedy zajistit, aby skutečně ti, kdo nesou odpovědnost, byli k odpovědnosti ponáni. A justice musí plnit svou úlohu. Děkuji. Já se omlouvám, pánové. Mohli byste si prosím tu svou schůzku uspořádat mimo sál? Děkuji vám. A nyní pan poslanec Korvin na půl minuty. Pane kolego, nemůžete hovořit o Moldavsku, aniž byste hovořil o Podněstří. To je oblast, která je okupovaná ruskou armádou generála Lupěce. Pravděpodobně teď eh, si eh, užívají moldavská děvčata, která jsou mimochodem rozkošná, ale co udělají s tím kusem země? Eh, Moldavsko zvlášť nyní je země s velkou korupcí a nemá zájem být součástí Evropské unie, protože dobře ví, že kde je, je demokracie, mm, není, mm, musí být eh, korupce a oni teď mají demokracii, mají korupci a já si nemyslím, že s tím můžeme cokoliv udělat takže myslím si, že bychom je měli nechat jejich osudu. Děkuji, pane poslanče. A nyní pan poslanec Kristián Dan Preda. Děkuji, pane předsedo. Několik kolegova, kolegů se zmínilo o tom, že za jeden rok měla Moldavská republika eh, jak si mm, se proměnila z, ze země, eh, která byla na velmi dobré cestě eh, do nepředvydatelného chaosu. A jsou tady, myslím, tři faktory, které změnily situaci v Moldavsku. Za prvé Rusko, vliv Ruska na veřejné mínění je teď větší než v minulosti. Za druhé, oligarchové, eh, kteří eh, mají pod kontrolou politické strany eh, více než před pár lety. A dále korupce, korupce, která oslabuje instituce více než dříve před listopadovými volbami. Takže tady vidíme neúspěch pro Evropské aliance, která vyhrála vo volbách a už rok se snaží ten mechanismus dostat do chodu, ale nedokázali to a zhoršili politickou krizi. Jsem přesvědčený, že je to naší odpovědností. Elmar Brock apeloval na všechny politické rodiny, aby se chopili své odpovědnosti. Ale komunisté v parlamentu by měli eh, udělat krok stranou a všichni přátelé Ruska v tomto parlamentu, kteří podporují katastrofický scénář pro Moldavsko, by měli být eh, vyzváni, aby se drželi stranou. My to, co se od nás v Kišiněvě je, abychom zprostředkovali no, vytvoření nové aliance a my jsme nabídli eh, prostřednictvím zrevidované politiky sousedství perspektivu pro Moldavsko a je potřeba, abychom se zapojili do té zprostředkovatelské role, aby mohla být eh, vytvořena alternativa pro Moldavsko. Děkuji. Děkuji pane Predo. A nyní má slovo paní Nina Gil. Na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Dě- Děkuji. Když definovali, co je jejich prioritou, když se vydali obyvatelé do eh, ulic, eh, je to korupce, boj s korupcí a ta eh, ohrožuje prosperitu a Moldavsko samozřejmě je také důležitou eh, cestou pro transport zbraní, nejen AK-47, je to tedy z bezpečnostního hlediska nebezpečný. Eh, nebyla tam snaha prodat také eh, jaderné zbraně džihadistickým skupinám. Vím, že jedna tako, jedné takové cestě zabránil FBI, ale ostatní případy mohly být úspěšné. Proto je důležité, aby policie Moldavska vyšetřovala právě tyto případy, včetně obchodu se zbraněmi. Proto si myslím, že právě reforma justice by měla být hlavní prioritou. Samozřejmě hm, nesmíme také zapomínat na to, že někteří se snaží eh, uzurpovat státní instituce, ačkoliv slibují eh, pro evropskou orientaci, eh, sledují jenom své vlastní partikulární zázmy. Nesmíme zapomínat na Rusko, které hraje své hry, snaží se odradit stát od demokratických reform, ale myslím si, že právě taková cesta by neučinila sousedství eh, více prosperujícím nebo eh, bezpečnějším. My samozřejmě můžeme stále Moldavsku něco nabídnout za reformy, ale moldavská vláda si musí uvědomovat, že před tyto reformy jsou v jejich vlastním zájmu a neměli by se nechat eh, zmanipulovat k tomu, aby toto obrátili proti Evropě. Děkuji. Děkuji a nyní bych dal slovo panu Karskému. Ale ještě bych chtěl jednou připomenout, že bych byl rád, kdybyste si sem nenosili kabáty, protože na ty máte šatnu někde jinde. Naprawdę kwestia powagi naszego parlamentu. E, Panie ministrze, bardzo proszę. Jde také o dodržování základních pravidel v tomto sále. Děkuji, pane předsedo. Politická krize v Moldavsku eh, vedla k eh, odstoupení vlády a k tomu, že se tady konala řada demonstrací občanů proti tomu bankovnímu skandálu a vytunelování asi jedné miliardy dolarů Eh, z největších bank. Já bych chtěl odsoudit eh, tuto situaci, protože to se evidentně odvíjí od schopnosti úřadů dohlížet na eh, bankovní sektor. A my jsme o tom diskutovali s předsedou Moldavského parlamentu a my respektujeme jejich přání se integrovat do Evropské unie, ale měli bychom upozorňovat na další zásadní milník, který podepsání dohody o přidružení a o tom, že by měla proběhnout reorientace na jiné exportní trhy. Teď poprvé je export do Evropy vyšší než do Ruska a my doufáme, že eh, moldavští politici vyslechnou si hlas lidu eh, na těch demonstracích a budou eh, usilovat o to, aby se situace napravila. My budeme přát co nejvíce úspěchů ale eh, Víme, že ta situace není úplně jednoduchá, protože Moldavsko je také pod velkým ruským tlakem, protože Rusko se snaží obnovit své impérium eh, v neprospěch svých sousedů. Děkuji. A nyní má slovo pan Maštálka na jednu minutu.

A další, eh, eh, jako další má slovo pan Šoltes na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, uběhl rok od podepsání dohody mezi EU a Moldavskem o vzájemném obchodu, o dalších možnostech, které připraví půdu pro eh, další budoucnost Moldavska z hlediska zlepšení situace v obchodu i trhu práce. Také uplynul rok od doby, kdy jsme v Moldavsku byli s delegací, to, tehdy tam zvítězili proevropské síly takzvaně, ale ty ztratili důvěru obyvatel. Velká většina obyvatel již cestu k EU nepodporuje a to v důsledku práce těch, kteří tu důvěru, e, která jim byla udělena, zradili. E, tím se ještě zvýraznily problémy v souvislosti se svobodou tisku, fungováním bankovnictví, e, právním státem a podobně. A právě o tom dnes mluvíme. Právě proto jsou lidé v ulicích, právě protože se to vše zhoršilo za ten rok. Eh, slovo na dvě minuty Děkuji, pane předsedo. Ehm, při rozpravě o Moldavsku bohužel eh, nemůžeme eh, opakovat všechny ty věci, které jsme říkali o Gruzii, přestože Moldavsko je pro nás důležitým partnerem jako proevropská země, která podepsala dohodu o přidružení a chce s námi spolupracovat my bychom byli rádi, kdyby se e, integrovala do našeho hospodářského prostoru, protože jenom tak e, bude zůstat stabilita v našem sousedství. Naše angažovanost samozřejmě ve prospěch Moldavska není naprosto bez podmínek. Chceme zajištění občanských práv, chceme právní stát, pluralismus, demokracii a chceme také čistou politiku. A tato očekávání mají konec konců i moldavští občané. Moldavané podpořili reformy a modernizaci. Očekávají stabilizaci hospodářství, ale místo toho tady oligarchové bojují eh, o moc mezi sebou. Občané by teď chtěli především vyjasnění toho eh, všech těch podvodů eh, v bankách. Bylo by dobře, kdyby naše spravodajské služby poskytly Moldovanům eh, informace o tom, kam se ty peníze vytratily, jestli je možné to vystopovat. Moldavsko určitě potřebuje silnou vládu, potřebuje také nezávislé státní zastupitelství, potřebuje agenturu na boj proti korupci. Evropská unie musí stanovit přísné podmínky a potom trvat na jejich plnění a musí předložit jakýsi jasný časový plán a Eh, stejně tak by tady měli být naši odborníci, kteří budou na ministerstvech eh, tento proces eh, podporovat. Moldované chtějí lepší životní podmínky, nechtějí, aby čím dál tím více lidí odcházelo ze země. Není možné ztrácet další čas a za EPP také akceptují to, že bychom se měli snažit vyvíjet eh, tlak na naše partnerské strany tak, aby skutečně tato agenda se tam konečně začala provádět. Děkuji vám, pane Galere, a nyní dávám slovo paní, panu Frunzulikovi. Dámy a pánové, budu hovořit oficiálním jazykem Moldavska eh, rumunsky. Je prin tradicí. Prin... Eh, vážení kolegové, eh, historie, tradice, kultura i jazyk, geografické umístění a tím vším je Moldavsko součástí jeho východní Evropy, není součástí euroazijského prostoru. Samozřejmě Moldavská republika se setkává s problémy ale nemyslím, že by si Evropská unie mohla dovolit, aby Moldavsko skončilo v oblasti strachu a nejistoty spolu s Ukrajinou. Jak víte, Moldavsko má e, zmrzený konflikt již od roku 1991 Ehm, na Ukrajině se to objevilo později v souvislosti s Krymem a musíme Moldavsko podpořit, aby mělo e, životaschopnou vládu, která bude implementovat cestu k EU, tak aby občané ehm, nakonec mohli získat přínos z asociační dohody, aby viděli, že mají, skuteč, že mají budoucnost právě v Evropské unii, v Evropě a současně musíme velmi jasně sdělit, že se objevují zájmy o destabilizaci Moldavska a musíme proti těmto zájmům bojovat. Musíme podpořit eh, životaschopnou vládu v Kešiněvě, podporovat občanskou společnost, která je proevropská. Ehm, Moldavská republika by se měla stát členem EU, stejně jako Rumunsko a další státy a budoucnost je v Evropě. Mulțumesc. Děkuji vám, pane poslanče. Frunzulico. A nyní pan poslanec Peter Eriksson na jednu minutu za zelené. Děkuji. Moldavsko je úrodná, krásná země s neuvěřitelným potenciálem, ale s eh, některými vážnými problémy. My musíme uznat, že my v EU jsme neuspěli při snaze řešit problémy korupce v Moldavsku a to se projevuje. Je rozhodně v zájmu EU aby ty nedávné bankovní skandály byly řádně vyšetřeny a aby pachatele byli potrestáni, e, protože jestliže 12 HDP zmizí, e, tak to je naprosto nepřijatelné. Podkopává to demokracii, důvěru lidí v e, společnost a my, co my můžeme udělat? My se můžeme ujistit, že budeme eh, jasněji eh, eh, jak si vázat ekonomickou pomoc na to, že budou potrestáni pachatele této, těchto skutků a že bude zreformovaný bankovní systém v budoucnosti. A nyní má slovo pan poslanec Andrej Plenkovič na 1,5 minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, moldavský eh, lid projevil eh, touchu přiblížit se k Evropské unii, ale v důsledku skandálů a korupce v posledních měsících se ten mm, tempo toho přibližování zpomalilo. My jsme podpořili Moldavsko v jejich reformách, finančně jsme je podpořili, ale politické ta reprezentace dostala zemi na pokraj chaosu a stále se tam aplikuje stejná postsovětská politika. Takže Eh, privatizace ekonomiky proběhla eh, tak, že si jej rozebrali oligarchové, Moldavsko se stalo nejchudší zemí regionu a já si myslím, že priority asociačního programu jsou boj proti, refo- proti korupci, reforma soudnictví a ekonomická transformace. A to je to, co podpořila většina Moldavanů. Takže my bychom tady měli odsoudit tu politickou eh, reprezentaci implementaci a e, souhlasím s kolegou Brokem, Ostravičusem a Bredou, tak aby všechny reformátorské e, síly se spojily, aby se změnilo to klima a aby asociační dohoda představovala tu cestu ku předu. My bychom možná měli vytvořit podpůrnou skupinu, jakou máme třeba pro Ukrajinu a myslím si, že podpora nebo změna mandátu mise EUBAM Eh, by eh, mohla představovat dobrou podporu pro Moldavsko, protože jde o stabilitu této země a pokračování na cestě k Evropě a my uděláme všechno, co můžeme, abychom ji v tom podpořili. Děkuji, pane kolego a eh, Plenkoviči. A nyní dám vám slovo panu poslanci Siegfriedovi Murešanovi. Mulțumesc, domnule președinte. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, vážení kolegové. Kdykoliv jedu do Moldavska, tak se mě lidé ptají pořád to samé. A sice, jestli Moldavsko ještě pořád má nějakou šanci. A já si myslím, že naší povinností jako zástupce Evropské unie je nabídnout moldavskou evropskou perspektivu. A občanům této republiky také jakousi naději Musíme jim dát na, najevo, že pořád ještě mají určitou naději, protože jinak jim nějakou perspektivu nabídne Putin. A rozhodně to nebudou eh, dobré vyhlídky ani pro Evropskou unii, ani pro Moldavsko. Moldavsko má velký prospěch eh, z toho o přidružení a z přibližování k Evropské unii. Je to stát v sousedství EU, který dostává hodně eh, prostředků, ale my bychom také měli být schopni vysvětlit jejím občanům, jak prospěšné je být eh, v sousedství Evropské unie, aby nevěřili propagandě, která eh, přechází z Ruska. V roce 2013, kdy Rusko uvalilo embargo na moldavské výrobky, Evropská unie jednala velmi rychle a otevřela jim svůj trh, aby eh, sem mohl jít moldavský vývoz a mm, to jim zajistilo eh, dobré živobytí. Měli bychom jim jasně vysvětlit, kdo je jejich přítelem a kdo je jejich nepřítelem. Děkuji, pane poslanče Morešane a nyní eh, poprosím paní Kozlovskou Révič. Przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Před rokem, když byla podepsána asociační dohoda, Moldavsko získalo liberalizovaný, uvolněný přístup k evropskému trhu. A e, vítali jsme pro západní přístup Moldavska, ale bohužel tam v eh, Moldavsku došlo k politickému zemětřesení, lidé protestují proti tomu bankovnímu skandálu a proti korupci ze strany ehm, politických eh, představitelů a privatizace země eh, oligarchy z minulé a následující vlády. donutili tedy tu předchozí vládu Eh, odstoupit a nyní tam tedy je velká eh, ekonomická a politická krize, kde eh, velký vliv má třeba konkrétně Rusko. Moldavsko si zaslouží více a mm, potřebuje připravit potřebné reformy, hlavně reformu soudnictví, a protože je třeba přesvědčit Moldavany, že eh, můžou eh, se dočkat spravedlnosti a to je důležité. Co můžeme my v Evropské unii udělat pro to, aby eh, se toto stalo? Jak můžeme pomoci Moldavanům, aby čelili ruské propagandě, prostřednictvím třeba přístupu k informacím, abychom netlačili eh, Moldavány do rukou velkého bratra. A nyní pan poslanec Bony. Pane předsedo, pane komisaři, Moldavsko se kdy se zdálo zvláštním příkladem, úspěšnou liberalizací, podpisem eh, dohody o předružení, ale vedoucí představitelé Eh, provedli spoustu chyb. Eh, byl to nedostatek transparentnosti a zodpovědnosti v rámci politické elity. Přišli o důvěryhodnost, přišli o peníze v bankách, ztratili důvěru svých občanů pouze eh, rok po volbách. A ztratili také jednotu mezi sebou. Takže eh, teď rozhodně nejsou z toho vést tuto zemi. Eh, teď se rozhodli oznámit konání nových voleb a to bez uh, eh, eh, uvědomění toho se, jaké výsledky by to mohlo přinést. My bychom měli vysvětlovat, eh, že integrace s Evropou je pro ně prospěšná. Měli bychom jim pomoci s prováděních protikorupčních reform a také s jim pomoci rozpočtem je naší povinnosti, jak říká Elmar Brok, pode pomoci Moldovanům, aby si našli vlastní cestu. Čas e, ubývá a je na Moldovanech, aby si našli nové vedení, kterému budou důvěřovat. Děkuji, překročil jste e, svoji řečnickou dobu. A teď e, proběhne catch the eye.

pane předsedající Situace v Moldavsku ehm, představuje veliké problémy, ekonomické problémy, problém korupce, která zatěžuje celý politický systém. Zmizelo více než miliarda eur z bankovní systému, byly převedeny někam do zahraničí, pak nastala politická krize, po svršení vlády hrozí, že Moldavsko eh, se dostane do střetu těch dvou bloků, jednak těch, kteří se chtějí přiblížit k Evropské unii a na druhé straně těch, kteří svou budoucnost vidí na východě. Evropská unie by měla přispět ke konsolidaci demokracie, k boji proti korupci, ale bez zasahování do vnitřních záležitostí eh, Moldavska eh, a eh, jedině tak můžeme přispět ke klidu a stabilitě v regionu. Děkuji. A poslední stejného jazyka, ale ne ze stejné země, za Evropskou komisi pan komisař Stylianides. Děkuji vám mnohokrát, vážení kolegové. Rád bych vám poděkoval za váš zájem, podporu a odhodlání v této velice eh, zásadní a kontroverzní otázce eh, v našem sousedství, která má celá, celou řadu aspektů. Naše diskuse potvrzují, že sdílíme stejné obavy a že se shodneme na tom, že je potřeba i nadále Moldavsko podporovat v jeho cestě směrem k politickému přidružení hospodářské integraci s Evropskou unii. A Musíme ji také podporovat v jejím úsilí vytvořit demokratickou společnost a překonat eh, partikulární zájmy eh, a věnovat se zájmům země. Moldavská společnost očekává, že její vedoucí představitelé zjednají nápravu v současné situaci, že budou bojovat proti korupci, že provedou skutečné reformy a zasadí se o navrácení odcizených prostředků, prostředků, které byly odcizeny bankám. I nadále jsme připraveni Moldavsko v tom všem podporovat, ale záleží na politických představitelích Moldavska. Jedině oni toto mohou zrealizovat společně s implementací asociační dohody. Právě toto vnímám jako klíčové eh, pro posílení odolnosti a udržitelnosti celé země. Děkuji vám mnohokrát za bohatou diskusi a za vaše odhodlání. Děkuji mnohokrát. Eh, Děkuji komisaři. Děkuji vám, pane komisaři, za vaše vystoupení a tím končím rozpravu.